Ok, colleagues. Kolegyně a kolegové, je půl třetí. Já jsem v tomto výboru pracovala opravdu po řadu let a vím, že se pracuje i jinde. Nicméně je 14.30, takže bychom se měli držet eh, toho oficiálního začátku. Vím, že tlumočníci musí skončit přesně v půl sedmé. Takže máme před sebou bod 26. Výbor, pardon, bod 15. Přičem se jedná o společnou debatu na téma trvalého udržitelného rozvoje v EU a jedná se o monitorování procesu souvisejícího s udržitelnými cíly udržitelného rozvoje. Moje kolegyně uvízla v, v cestou a, a jejím úkolem bylo přivítat e, e, naše hosty, kteří se připraví. Vaše práce nás velice zajímá. Eurostat měří jak se Evropské unii daří dosávat pokroku při eh, práci na SDG. Příští týden se EU ehm, v podobě svých eh, zástupců vydá do New Yorku, kde se bude o tomto tématu právě jednat. Vím, že Spolupracujeme od loňského roku na tom, abychom zajistili holistický přístup ke SDG. Před dvěma, třemi lety jsme to pojímali jako záležitost vnější politiky a nyní chceme zajistit, aby i sama Evropská unie dosahovala úspěchů v tom jak vnitřním, tak vnějším rozměru úkolů, respektive cílů udržitelného rozvoje. Vím, že Eurostat vydává zprávu, eh, která právě pojednává o udržitelném rozvoji v Evropské unii a o pokroku vzhledem ke SDG. Rádi bychom viděli, co se měří, co se poměřuje, co ne. Naše dva výbory totiž eh, chtějí vypracovat zprávu z vlastní iniciativy před eh, fórem na vysoké úrovni, které se uskuteční v příštím roce. Takže bychom chtěli mít eh, statistiku, která přispěje k tomu, abychom si udělali obrázek o tom, jak se Evropské unii daří právě na poli SDG. Takže bez dalších odkladů dovolte, abych dala eh, slovo panu Štojerovi, který je vedoucím oddělení v Eurostatu. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Jak jsem řekl, mé jméno je Anton Štor, jsem vedoucím oddělení, eh, které se zabývá v Eurostatu cíly udržitelného rozvoje a kolegyně Kristýn Majerová eh, je v čele týmu, který se zabývá indikátory SDG. Seznámíme vás se zprávou, kterou jsme vydali v roce 2018 a která je věnována eh, SDG v novém kontextu. Podíváme se také do příštího roku. Už uvažujeme o eh, včasnějším publikování Letos to bylo v září, příští rok bychom to chtěli prezentovat, zveřejnit již v červnu. Ještě než vám řekneme něco o té zprávě jako takové, tak si připomeňme, o co tady jde. Agenda 2030 počítá s různými úrovněmi monitorování jak na globální, tak regionální, tak národní úrovni. To se výslovně uvádí v dokumentu o agendě 2030. My se zaměříme na tu úroveň, na, úro, na, na úroveň EU, ale určitě by nebylo od věci podívat se také na ty ostatní úrovně. Takže máme tady globální úroveň, o kterou obstarává OSN, poté máme 190, eh, 169 cílů té agendy a hlavními aktéry eh, je Komise pro societiku OSN, je to agentura, která schromažďuje, podobně jako ostatní agentury OSN, údaje pro tento monitoring. A celkem je 232 indikátorů na tom výčtu. A klíčovým prvkem těchto indikátorů je, že nejenom, že existují, e, jsou pojmenovány, ale asi jenom 40% z těchto 232 indikátorů představují údaje z většiny států. Ostatních 30 eh, pracuje s odsouhlasenou metodologií, ale z většiny ehm, států nejsou údaje a u zbývajících 30% zatím nebyla stanovena metodologie. Takže to je ten hlavní rozdíl. V Evropské unii naopak eh, sledujeme pokrok eh, v dosahování SDG v nových souvislostech a činíme tak na základě porovnání s hlavními Eh, politikami Evropské unie, eh, které vycházejí z dokumentu o udržitelné Evropě. Hlavními aktéry jsou jak Eurostat, tak další statistické úřady. Pro ten monitoring eh, používáme soubor indikátorů SDG, kde se pracuje pouze se stávajícími disponibilními údaji což znamená, že každoročně provádíme přeskup tak, aby tento soubor indikátorů byl aktuální v maximálně možné míře. To znamená, že některé indikátory se mění. Existuje několik dalších vrstev. V řadě států najdeme strategii pro SDG a mají také vnitrostátní soubory indikátorů, které se odlišují od těch indikátorů používaných v OSN či v EU. Existuje tematický monitoring například pro vzdělávání, zaměstnanosti a tak dále. Existují také další alternativy eh, provádění monitoringu. Je to třeba eh, Bertestmanová nadace či OECD, které se také zabývají tímto monitoringem. Takže tolik eh, takový celkový obrázek. My tedy monitorujeme ten pokrok vzhledem k politikám EU. Ten soubor indikátorů, se kterým EU pracuje, vychází ze dvou hlavních základů. Je to jednak relevantnost relevance k politikám EU, tam musí být úzká vazba na tyto politiky a poté tam musí být také statistik, statistická kvalita. Ty indikátory by měly být často aktualizovány a tak dále. V roce 2017 jsme zvolili tento základní soubor na základě rozsáhlého konzultačního procesu, jehož se účastnili členské státy, nejrůznější výbory rady, uživatelská fóra, členové akademické obci, nevládní organizace, občanské společnosti, organizace a tak dále. Ten soubor indikátorů Eh, se setkal s velice přívětivým eh, přijetím ze strany statistického výboru Eurostatu, Evropské komise, pardon, a poté byla provedena revize ehm, toho stávajícího souboru a na základě toho se jich šest změnilo. Takže takto se pracuje. A později se také vyjádřím k tomu aktuálnímu eh, přeskomu, který vlastně přinese své výsledky v červnu 2019 v té nové zprávě. Jak vypadá tento soubor indikátorů? Souhrně lze říct, že těch indikátorů je 100, které jsou rovnoměrně rozloženy eh, do těch 17 cílů udržitelného rozvoje, Některé z nich se používají více účelově. to znamená, že um, slouží jednomu účelu, ale je možné použít také pro další oblasti, tak aby se ta výpovědní hodnota zprávy zvýšila. 88 indikátorů se, aktu- se každoročně aktualizují. Samozřejmě se to používá pro různý monitoring. Dvě třetiny eh, pocházejí z, z našich statistik a jedna třetina z ostatních subjektů, jako je například Evropská agentura pro životní prostředí, OECD a je tam ještě další řada zdrojů. 55 z těchto 100 eh, je v souladu s indikátory používanými z OSN a 28 je také sladěno s hodnotícími tabulkami pro evropskou politiku, jako je například 10 priorit komise či eh, Evropa velká hodnotící tabulka pro Evropský pilíř sociálních práv. A nyní dovolte, abych předal slovo své kolegyni, která nás seznámí se zprávou. Dovolte, abych vám nabídla nyní ten monitorovací balíček, který jsme zveřejnili v září abychom se dostali k nejrůznějším uživatelům, ať už e, na straně institucí, či na straně e, e, široké veřejnosti, tak máme nejrůznější produkty, které jsou vždy k dispozici na webové stránce Eurostatu. Ukážu vám podrobnosti, ale chtěla jsem jenom ukázat, že existují různé články a různé zprávy, které jsou k dispozici. Takže už jsme slyšeli, že existuje 17 cílů udržitelného rozvoje definovaných OSN a pro jeden každý z nich existuje seznam indikátorů, jak už vysvětlil kolega Anton. Pokud se podíváte na naši webovou stránku, tak zjistíte, že pro každý cíl udržitelného rozvoje eh, jsou tady indikátory, pomocí kterých hodnotíme, takže napravo vidíte například eh, výčet indikátorů pro kvalitu vzdělávání, ale co tady také vidíme, je to, že pro některé z těchto indikátorů existují již cíle. Takže například v oblasti vzdělávání je rámec monitorování, vzdělávání a školení. Máme také hlavní indikátory pro Evropu 2020, kde jsme vlastně, kde má kde ten cíl stanovili členské státy. No a e, poměřujeme to vůči kvantitativním e, cílům. Tyto cíle eh, se hodnotí eh, různým způsobem. Takže podle toho, eh, jak odlišně se hodnotí ty cíle, tak můžeme říct, že podle toho, jaký je cíl, tak můžeme zaznamenat výrazný pokrok vůči těm cílům stanovených EU. To je ta zelená šipka směřující doprava vzhůru. Může se také stát, že dojde pouze k mírnému pokrosu, to je ta druhá šipka, pardon, to je ta druhá šipka, která jde vpravo, vpravo nahoru, ta první byla ta rovně nahoru. Může se také stát, že zaregistrujeme nedostatečný pokrok, takže tam je, ale není dostatečný k tomu, aby bylo cíle dosaženo. Pokud dojde k odklonu od toho cíle, tak eh, je to označeno šipkou směřující dolů, červenou šipkou směřující dolů. Pokud eh, není žádný cíl, tak pouze posuzujeme trend eh, Eh, dosahování eh, cíle udržitelného rozvoje. A pak jsou tady čtyři kategorie, které mohou značit významný či mírný pokrok vůči cílům SDG, anebo se může jednat o eh, mírný či významný odklon. Jsou tady tady čtyři kategorie a podle toho, za existuje cíl, tak to hodnocení se může lišit. určili pro jeden každý cíl udržitelného rozvoje existuje toto hodnocení, přičemž pracujeme se všemi indikátory. Existuje také celkové hodnocení, které vidíte právě zde. Takže ti, kteří odvádějí nejlepší práci, eh, to se týká těch eh, SDG eh, pro zdraví, kvalitu vzdělávání a energetiku. Nalevo potom vidíme z DG číslo 10, eh, to je snižování nerovností a tam jsme se odchýlili od toho směru, ehm, který míří právě k dosahování, k dosažení tohoto cíle. Tam se to za posledních pět let zhoršilo. A pokud jde o ty čtyři SDG dole, tak ty, tam nemůžeme hodnotit ten trend, poněvadž eh, není k dispozici dostatek údajů, aby bylo možné posoudit veškeré indikátory a zjistit eh, ten trend. Takže pokud eh, mm, nejsou k dispozici dostatečné údaje minimálně v 85%, tak upustíme od toho celkového hodnocení. Takže toto jsou produkty, které jsem uvedla úvodem vydáváme monitorovací zprávu o SDG, kterou dostali všichni členové výboru. Tu knížku tady máte, tu publikaci máte a najdete v ní podrobnou analýzu všech indikátorů. A je tam také um, uvedena naše hodnotící metoda, metodika. Vydáváme menší brožuru, která je taková um, praktičtější, stručnější a máme také letos nový produkt, je jim digitální publikace. Ráda bych vás přizvala, abyste se podívali na naši webovou stránku. Tady to ukázat nemůžeme, protože je to interaktivní aplikace. Můžete se tam podívat na ty trendy, můžete porovnat ty, uh, situaci a pokrok v jednotlivých státech. A smyslem bylo také přilákat mladší lidi, protože eh, spoustu mladých lidí toto téma zajímá a dá se tedy nabídnout eh, vlastně tato informace, která je k dosažení takovým hravým způsobem. Předávám kolegovi. Dostáváme se k závěru naší prezentace. Chtěl bych uvést, že v současné době se provádí další přeskum indikátorů. Cílem této, tohoto přeskumu, jak už jsem řekl, je zajistit, aby tyto indikátory byly maximálně relevantní, to znamená, aby eh, se sáhlo k velkým eh, iniciativám. Například loni eh, hrály velkou úlohu ty hodnotící tabulky. A zároveň eh, přicházejí od nových zdrojů nové indikátory, takže ty do toho začlujeme. Jde o to, aby to všechno bylo relevantní vůči politikám, abychom měli kvalitnější indikátory. Zároveň chceme zachovat ty hlavní charakteristické rysy, to znamená, že tam máme šest indikátorů na cíl maximálně. To znamená, že pokud se objeví eh, nový indikátor, který je lepší, tak ten starý eh, eliminujeme. Máme také seznam um, Eh, indikátorů, které zatím eh, nejsou dopracovány. Jakmile budou dopracovány, tak se začlení do toho seznamu. Provádíme konzultace s řadou subjektů, s radou lidí. A byly to například členové platformy eh, více, mm, vícenásobných zainteresovaných subjektů. Do konce tohoto roku eh, budou tato konzultační setkání ukončena. Tento pátek se setkáváme s dalšími eh, kolegy. Očekáváme, eh, že se změní asi jenom tři indikátory letos, takže to není žádná zásadní změna. Také na úrovni OSN se v roce 2020 a 2025 tyto indikátory eh, přeskoumají a to tež se bude dělat v EU také vzhledem nebo s ohledem na politiky související s horizontem 2020. Takže očekáváme, že tento seznam indikátorů se v roce 2020 či 2021 výrazně přeskoumá. Nový soubor indikátorů, eh, který se bude podobat tomu současnému, uveřejníme počátkem ledna a pak máme v úmyslu připravit zprávu, kterou snad vydáme do konce, 2000, do konce června 2019, tedy včas, aby se tato zpráva dostala na fórum na vysoké politické úrovni, které se uskuteční v roce 2019. Děkuji mnohokrát. Já mám sama několik dotazů a navíc vidím, že kolegové se také chtějí na několik věcí zeptat. První otázka zní, já vím, že Eurostat patří pod Evropskou komisi, ale co ti, kteří tvoří politiky v Evropské komisi, jak s nimi jednáte? Vy máte statistiky, ukazujete trendy, předkládáte jim je, ale netvoříte z nich žádné závěry. Takže já se zamýšlím nad tím, že jednak zde máme nerovnost, která se zhoršuje, to je zcela patrné z těch materiálů. Vy jste to ukazoval na jedné průzvědce, že nerovnosti se zhoršují, ne, že by se to zlepšovalo. A tak se zamýšlím nad tím, že bychom předpokládali v takové situaci, aby komise do prosince zpracovala materiál k zamyšlení se nad eh, realizací a naplňováním cílu SDG, tak máte nějakou informaci, máte nějakou zpětnou vazbu, já nevím, kdo z vás, Eurostát máme zde dokonce generálního ředitele, můžete nám prosím říci, jak s těmi informacemi nakládáte? Infor- Eurostat vám předloží nějaké statistické údaje, třeba k klimatickým změnám, k eh, indikátory CAP, cíle. Eh, my z nich máme přece tvořit eh, závěry. Já vím, že jsem hovořila s paní Haltela, že by Evropská unie měla k cílům SDG přistupovat podobně, že by měla tvořit závěry a něco z toho vyvodit. Tak se chci zeptat, jestli máte nějaký pokrok, třeba nějaký mechanismus vzájemného hodnocení mezi členskými státy. Já chápu to tak, že to není rozlišeno na, čl- na státy. Vy máte informace za Evropskou unii, takže když se to rozliší a když se to rozdělí, tak můžete posoudit jednotlivé členské státy, jestli je někdo postupuje dál, jestli do, dosáhl pokroku nebo jestli naopak učinil krok zpátky, provede někdo takovou analýzu a řekne ano, tohle je v pořádku, tohle v pořádku není, abychom viděli, jak Evropská unie si v této věci vede jako celek a jako státy. A další věc, chybí zde jednotná metodika. Zdá se, že každý členský stát používá metodiku jinou, takže pokud chceme něco správně vyhodnocovat, tak eh, to je vždy to nejhorší. Pokud bychom eh, se zabývali příliš metodikou, tak zase budeme opomíjet naplňování cílu SDG, tak to je moje první otázka. Další otázka doplňující, já jsem zaznamenala, že máte takovou interaktivní záležitost k SDG. S kým pracujete na propagaci já jsem zrovna mm, jednala s UNICEFem v průběhu polední pauzy. Eh, s kterými neziskovými organizacemi ve spolupracujete? Dnes je Mezinárodní den dětí. Eh, tak se zamýšlím nad tím, jestli nespolupracujete s některými z agentur OSN. My máme třeba k tomu eh, webovou stránku komise, ale nikdo ji nepoužívá, takže jakým způsobem je dostat do škol k lidem? Hedy, Hetela a potom Edy Schley. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, Lendo. Děkuji vám i za prezentaci zprávy. Nepochybně nám poslouží jako velice dobrý podklad, faktický podklad k další práci Evropského parlamentu. Já doufám, že se k takové práci Evropský parlament dostane a bude ji realizovat v pravidelných intervalech. Chci se zeptat, zda máte za to, že z politického hlediska komise, parlament a další a máme zde i EHSV a další, kteří se v tom angažují. Máme zde nějakou možnost poměřování kvalitativního aspektu celé této akce, protože vy jste uváděla, že mladé lidi ta věc zajímá. Ano, to je pravda, ale já rovněž zaznamenávám, že je zde určité takové muto, nesmíme ztrácet čas. Včera jsem se sešla s 22 studenty věkové kategorie 15 až 17, byly na návštěvě Evropského parlamentu a Oni potřebují nějaké pozitivní moto, ne strach, co se stane s touto planetou. A jakým způsobem mohou tady ti, kteří tvoří politiku, rozptýlit jejich obavy? A my jsme, když jsme byli malí, věděli, že musíme šetřit vodou, že nesmíme plítvat. A teď je to na vás. A tak se chci zeptat, jak vypadá tento proces, v kterém se doufejme Evropský parlament angažuje. Mělo by to být více inkluzivní a více bychom měli zapojit všechny ostatní a zajistit tedy, že ti, kteří tvoří politiku samotnou, jsou schopni nějak naložit s těmito obavami. Je to průběžný proces. Zároveň také bychom se mohli zamyslet nad dopadem mimo tento parlament. To je to samé. Já jsem, já jsem měla stejnou zkušenost eh, v průběhu oběda. A tyto lidi i změn, eh, klimatické změny. Byli tam mladí lidé z Polska a z dalších zemí, ze Slovenska a zajímaly je právě klimatické změny. Já bych tomu ještě doplnila jednu věc. Je zde možnost probíhá zde shromažďování dat a tak se chci zeptat, jestli bychom mohli nějak dynamicky to moto uspůsobovat. Možná by mohla být další rozhodnutí, která by nás posunula dál a celý implementační proces by nastartovali lépe. Že bychom se tím pádem dostali k tak kvalitnější legislativě nebo horizont 2020, jak tomu říkáme, ať by to nebylo izolovaně řešeno, abychom to začlenili do všech dalších akcí, které zde probíhají. Děkuji. Eli Šlaj, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji i za vaše úsilí, které jste vynaložila v souvislosti s touto zprávou. Od samého počátku podstatě od odsouhlasení cílu STG jsme s některými z kolegů trvali na tom, že je potřeba sledovat dosažený pokrok v jednotlivých členských státech a sledovat zároveň i úroveň dosaženého pokroku na úrovni samotné Evropské unie. A to, co činíte, je opravdu prospěšné, to je pravda. Zároveň však to má své limity, které vidím a vnímám, pokud jde o naplňování cílu SDG. První problém a první limit spočívá v tom, že zde není komplexní rámec naplňování této strategie. Takže samozřejmě, když sleduji tuto zprávu a vidím, že poměřujete pokrok oproti cílům EU, tak se zamýšlím nad tím, že možná bychom měli provést určitou revizi těch cílů samotných, abychom je lépe um, sladili s cíly SDG. Tato diskuse probíhala i s Evropskou komisí, když eh, přišlo sdělení ohledně eh, udržitelnosti. Já si myslím, že nám by velice prospělo, kdyby něco takového bylo možné při příštím vydání zprávy, abychom vyhodnotili nejen pokrok samotný, či opak pokroku, to znamená krok zpátky u jednotlivých cílů a ukazatelů, ale abychom zároveň příště i odkázali na určité referenční hodnoty naplňování cílů. Víte, co myslím? V tuto chvíli zde máme určité orientační hodnoty a víme, zda činíme pokrok či nikoli. A tak se chci zeptat, jestli by bylo možné ve zprávě nějak uvést a říci, jak daleko jsme v tuto chvíli od dosažení samotného cíle. Myslím si, že i to by bylo prospěšné. Já vím, že jste se o něco podobného pokusili na průsvědkách. Byl tam cíl číslo 10, což je snížení nerovnosti, jak bohužel říkala Linda, zde zaostáváme, ale u jiných ukazatelů, jiných cílů jsme dosáhli určitého pokroku, určitého stabilního pokroku. A tak se, si říkám, pokud se zamýšlíme nad agendou samotnou, tak je, to není jenom její univerzalita, ale i vzájemná propojenost jednotlivých cílů. To je důležité zvážet a myslím, že by bylo důležité i na to poukázat a říci, podívejte se, ono pokud pokrok činíme v určitých dílčích cílech, tak to nutně neznamená, že jsme se přiblížili tomu cíli hlavnímu, tomu cíli komplexnímu a proto si myslím, že by bylo dobré ty, ty vzájemné vazby jednotlivých cílů vyhodnotit a analyzovat, protože někdy je jedno, že učiníte pokrok v určité oblasti, pokud v jiné oblasti stagnujete. To je tedy jedna věc a pak bych chtěla ještě říct, že se musíme opravdu snažit. Heidi už to říkala. Skutečně platí, že zde nás není málo, není moc a my se musíme snažit, aby tato práce, tato zpráva a všechno, co se činí ohledně SDG, aby se to stalo hlavní diskuzí v Evropském parlamentu, aby se to promítlo i mimo Evropský parlament. O to se musíme zasadit. Zde jednáme v rámci něčeho, co jsou zásadní principy budoucnosti Evropské unie. Já si nechci myslet, že to zajímá jenom nás šest. Jenom nás šest, že by se zajímalo o budoucnost Evropské unie. Já bych ráda, abychom příště při další debatě jste měli v sále více kolegů. A Čím více se, lidí se zapojí, tak tím méně bude příště těch kritických připomínek typu mohli byste příště zapracovat do zprávy to a toto. A dopadová studie by se měla týkat i třetích států. I to je totiž součástí celkového vyhodnocení naplňování cílu SDG. Děkuji. Paní Valian, prosím. Děkuji, je to velice zajímavé a my ve výboru ENVY podporujeme tolik kroků, které se objevily ve zprávě a je opravdu trochu frustrující, když vidíme, že jsme tomu celému věnovali takové úsilí a přesto v daných oblastech se nedosáhlo žádoucího pokroku, protože se nenaplnila příslušná politika. A zde je to na komisi, aby to vyhodnotila. To je otázka naplňování, realizace. My vypracováváme takové množství politik a postupů a snažíme se pokroku dosáhnout v oblasti SDG, ale moje otázka zní, kde je ta realizace samotná, kde jsou ta opatření. Zeptejte se členských států. Žádejte po nich, aby eh, realizovali ta opatření. Je potřeba žádat více. My hovoříme s veřejností, jak už Heidi říkala a Linda to nakonec říkala také, hovoříme i s lidmi, ale když s nimi hovoříme, tak oni se děsí, oni se děsí toho, co se stane s touto planetou. A my jim říkáme, podívejte se, my zde v Evropském parlamentu jsme se rozhodli přijmout předpis A, předpis B, předpis C a snažíme se zmírnit následky určitých problémů, ale otázka zní, kde je realizace, jak vypadá realizace na úrovni členských států. A mně připadá fascinující, že klimatické kroky nejsou ničím poměřovány. A tak si říkám, jak je to možné? To je to, to sdělení, s kterým jedeme do Katovec. My nejsme schopni poměřovat na úrovni Evropské unie klimatické kroky. Je to jenom hovor, je to jenom debata, ale kde jsou ty činy? Já myslím, že ukazatelů jste už měli spoustu, abyste byli schopni provést takové vyhodnocení či posouzení. A já nechci všechny opakovat, ale víte přesně všichni, o čem mluvím. Jak to, že jste nebyli schopni poměřovat výsledky v oblasti klimatických opatření u čisté vody a hygienických opatření? I zde, jak to, že jste nebyli schopni eh, vyhodnotit situace v členských státech nějak měřitelně. To je přece neuvěřitelné. Hygienické normy a čistá voda, to mám za to, že je něco, co by mělo být možné poměřovat a my jsme si to již vyhodnotili ve výboru ENVY, jak se hodnotí naplňování předpisů legislativy, jak se hodnotí kvalita vody. Takže komise má k dispozici takovéto posouzení. A já se ptám, proč to nejsme schopni zapracovat do tohoto vyhodnocení. Já se nechci na nikoho obracet, na nikoho ukazovat prstem, jenom mě to zajímá, jak je to možné. My zde máme celou spoustu kroků, které jsou vyhodnoceny jako pokrok, ale je to opravdu frustrující. V podstatě jsme učinili vše, ale nakonec nic. Děkuji. Děkuji. Hm, ale u klimatických opatření máme cíle 2020, cíle 2030, tam poměřování probíhá a i u čistoty vody probíhá měření. My neustále poměřujeme, k, kam jsme se dostali, pokud jde o pokrok, takže zajímavé, že, a máte pravdu, jak to, že se neschromažďují údaje, co řekneme ve Katovicích, že nemáme údaje? Eh, určitě Eurostat a komise nám tuto záležitost lépe vysvětlí. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já zahájím trošičku statisticky a potom kolega se ujme těch obtížnějších otázek, která navazují na politiku samotnou. Dovolte mi zahájit tím, že vám řeknu, co je role Eurostatu. Já vím, že asi na úrovni OSN je to podobné. Určitě se rámec sledování, protože role statistiky samozřejmě je taková, že statistika je neutrální. My sledujeme kvalitu dat, ale politické hledisko nezvažujeme. Naší prací je zajistit určitou vyváženost. My máme zajistit minimální kvalitu vody, my se nevymýšlíme ty cíle, my je pouze akceptujeme, to není naše role. Eh, Vytvoříme statistický popis a čím političtější je text, ať už jsou to určité politické iniciativy, tak to jsou vždycky materiály, které přicházejí z jednotlivých generálních ředitelství komise. A v hlavní zprávě, stejně jako v naší databáze, najdete informace k jednotlivým členským státům. Jednotlivé ukazatele jsou rozlišeny podle členských států, ale co nečiníme, je posuzování. My tam nedáváme zelené nebo červené šipky k členským státům. Já myslím, že by nikdo nebyl rád, kdyby tam takovéto označení bylo. Není to ani naše role. My vyhodnocujeme Evropskou unii jako celek. Já myslím ale, že klíčový je výklad my nejsme schopni sepsat, proč je v určité zemi situace taková nebo jiná. My tam zkrátka uvedeme označení podle určitých pravidel. To si myslím, že jinak by nenaplnilo smysl věci. Pokud jde o propagace, tak poprvé letos jsme provedli propagace k digitálním způsobem, to znamená, že jsme se tím eh, pádem byli schopni obrátit na mladé lidi. Budeme se snažit eh, toto ještě rozšířit. Jsme statistický úřad, který vypracovává údaje, snažíme se vše publikovat, co nejlépe můžeme. Používáme různé nástroje. V tom balíčku uvidíte, že používáme různé způsoby šíření našich poznatků. Zazněla zde otázka jestli jsme schopni vyhodnotit, jak daleko jsme od těch konečných cílů. Alespoň tak jsem pochopil tu otázku. To jsme schopni učinit tam, kde existuje politický cíl. Kdy politický cíl neexistuje, tak to nejsme schopni učinit. My jsme statistický úřad, takže nejsme schopni se vyjadřovat a konstatovat něco takového. Jsme schopni to konstatovat tam, kde někdo jiný nastavil cíl. Pokud jde o propojení, um, na dopad na jiné země. My se budeme snažit příště prezentace samotnou v tomto směru vylepšit a už se nad tím zamýšlíme. Problematika klimatických opatření. Já myslím, paní předsedkyně, že vy jste navazovala na komplexní obrázek, kde máme vodu a klimatická opatření, kdy nebylo možné to rozlišit. Doufáme, že letos už to možná bude. Mělo to své důvody, protože některé ukazatele, které byly vybrány, nám neumožnily zaujmout jiný postoj. Já doufám, že letos už to půjde. Já bych rád řekl, že to komplexní vyhodnocení, to je v podstatě zprůměrování jednotlivých ukazatelů. Je to takový sdělovací nástroj, aby se každý udělal orientační obrázek, ale zároveň jsme stiženi kritikou ze strany určitých expertů, že to zjednodušujeme. Takže vždycky, vždycky Eh, sedíte trochu na dvou židlích, snažíte se o jednoduchý obrázek, ale potom vás budou kritizovat experti. Pokud učiníte to, co chtějí experti, tak zase budete kritizováni někým jiným. Pokud jde o problematiku vody, tak zde nevím, jestli máme dost ukazatelů, kteří by nám, které by nám umožnili takovýto souhrný obrázek vytvořit. A myslím, že z mé strany je to v tuto chvíli vše. Děkuji vám. Uh, Děkuji, pane předsedo. Tak ještě tomu širšímu obrázku. Jak víte, pane předsedo, tak v podstatě my jsme takovým průkopníkem udržitelnosti. A to je plně zakotveno ve smlouvách a, a i um, hrajeme klíčovou roli v OSN při této agendě rozvojových cílů. A jak již jste zmínil, je to sdílená odpovědnost všech, tedy eh, komise, členské státy podle subsidiarity, tedy všichni implementují tento program na úrovni národní, regionální, lokální. Ten dvoufázový přístup komise, jak víte, ten zahrnuje realizaci těchto cílů, rozvojových cílů, tím, že v podstatě se stanou součástí všech priorit, všech politik, všech oblastí a dále i mm, připravuje dlouhodobou vizi po roce 2020 a zde komise nyní pracuje na takovém podkladovém materiálu, reflection paper, kde vyhodnotí tyto e, cíle OSN, včetně mm, pařížské smlouvy o změnách klimatu. Chci zdůraznit, že to je taková politická vize především. Je, jejímž cílem je stimulovat diskuzi, debatu o budoucnosti Evropy, a je to součást širší debaty o budoucnosti Evropy v kontextu voleb i po volbách. Očekáváme nyní, že tento reflekční dokument bude přijat do konce roku. Pokud jsem vás slyšel na začátku, tak vy chcete, abychom měli zprávu z vlastní iniciativy, nebo jsem to špatně pochopil? Tedy do konce ještě funkční období? Ano, a budu se tedy těšit na další jednání. Děkuji. Děkuji. Já mm, chápu z té roli statistiky, ale statistika, já jsem nepochopila moc eh, to eh, proč by se to neměly ukazovat ty trendy v členských státech, že se jim to nelíbí, když ukazují trendy v zaměstnanosti, v kouření a podobně. No, takže o to jde ve statistice. My neočekáváme, že statistika bude vysvětlovat proč nebo jak věci změnit, ale statistika předkládá data tak, aby si veřejnost kladla otazníky a politici, aby si mohli klást otazníky, třeba proč tyto cíle neplníme, proč se nám zhoršuje kvalita v tom a tom. Takže schromažďování dat eh, mm, mm, není jenom k tomu, abychom si řekli, že všechno je perfektní. Ne, tady, mm, protože i eh, rozvojové cíle, to jsou cíle jako takové a přece to, k tomu se zavázali dobrovolně členské státy v rámci OSN. Takže oni se na, tím, na tom dohodli. Já hodně jezdím do Afriky a řada afrických států na ministerstvech mají systém eh, pro kole, rozchromažďování dat a monitorují své cíle. A my také musíme přece monitorovat naše cíle, jak plníme klimatické cíle a eh, ukázat tak rozvojovému eh, světu, že hm, a to děláme. Například my máme eh, cíle, třeba vždycky v prosinci rada stanovuje cíle rybolovu například, takže eh, musíme eh, použít statistiku k tomu, aby lidé věděli, jaký je pokrok. Jak řekla paní Valán, je těžké měřit pokrok v oblasti klimatu a možná hm, rozvojové hm, cíle, to je trochu něco jiného, ale je třeba mít jasné cíle ještě chci říct generálnímu tajemníkovi. Náš parlament odsouhlasoval, že, odsouhlasil, že víceletý finanční rámec by měl především být o těchto rozvojových cílech. A nyní již v roce 2015 v New Yorku, Timmermans tam byl, všichni tam byli a teď jsme v roce 2019 a teprve teď dostaneme ten dokument, ten reflection paper, ten reflekční, ten eh, dokument, který má být podkladem k zamyšlení. No, <laughs> tady dostaneme nějaké politickou deklaraci bez detailů. Já vím, že pro parlament je teď eh, to eh, důležité téma a proto chceme tlačit na komisi abychom nám řekla, jaké jsou trendy a jak je to s těmito cíly. Protože my přece musíme ukázat, že jsme průkopníky eh, třeba na konferencích COP o klimatu eh, a být příkladem pro ostatní státy. A určitě doufejme, že doufám, že budeme mít zprávu z vlastní iniciativy ještě paní Valean, abychom mohli pokračovat ve zkusy výboru. Jenom k tomu, co bylo řečeno, jenom chci vyřešit nebo říct si toto. Tady, když se podívám na ukazatele, tak eh, tam nevidím nic, co by se dalo použít tímto způsobem. Přece to není nic komplikovaného. Hm, tady, když to dám dohromady. A když říkáte, že nechcete rozčílit členské státy, no můj závěr je tento, že skutečně tady si vedeme špatně. A všichni, kteří si podívají na tu zprávu, tak dospějí ke stejnému závěru. Přece tady to úplně přijdeme o tvář, Evropa přijde o tvář o svoji reputaci, třeba pokud jde o čistou vodu, pokud jde o klimatické akce, pokud jde o mm, míra spravedlnost. Takže tady ty ukazatele, já myslím, že lze podložit daty. Tady si vedete skutečně špatně v této oblasti a musíme s tím něco udělat. To je přece pro naše občany, to je pro nás samotné i pro to zachovat si reputaci ve světě. Děkuji Lindě, děkuji výboru DV za to, že se eh, k nám přidali a budu se těšit na vaši zprávu z vlastní iniciativy. Ano, teď budeme pokračovat, kolegové, opět ve stejné místnosti v mm, budově PHS, jako jsme byli dopoledne. Děkuji a budeme se těšit na další spolupráci mezi našimi výbory.